Pan przewodniczący. Pan předseda. Good afternoon. I'm sorry for... Dobré odpoledne, já se omlouvám za drobné spoždění. Nastaly procedurální problémy. Jak víte, skupina EPP vznesla žádost týkající se debaty ke Guantanamo Nicméně my se k tomuto dostaneme až jako k druhému bodu. Nyní eh, máme obnovené zasedání a máme zde žádost pana Borgeca o přednesení osobního stanoviska. Takže zahájíme tedy osobním stanoviskem, osobním prohlášením pana Borgeciho. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem dnes dopoledne zaslal dopis předsedovi Evropského parlamentu panu Šulcovi. V něm se to týká zahájení eh, dnešního zasedání v tomto týdnu 20. 20. Eh, května a já eh, musím říci, že eh, jsem zde pronesl eh, výrok, jimž se někteří snažili, stítili uráženi. Já jsem se v žádném případě nesnažil urazit jistou osobu, která má tmavší odstín pleti. A je mi opravdu líto, co se vlastně stalo, eh, poněvadž eh, já jsem se snažil o satirickou formulaci a moje poznámka byla v souvislosti s imigrační politikou a eh, vůči paní ministrni bych chtěl říci, že bych toto rád vzal zpět. Děkuji, pan Borgecio, a dovolte mi informovat vás, že jsem obdržel žádost od EPP podle pravidla 177 odstavec 1 jednacího řádu odložit debatu na o Guantanamo, která byla plánována na čtvrtek odpoledne. Chce se přihlásit pan Salafranka o slovo v tuto chvíli? Děkuji. Dnes Ráno jsem eh, předložil tuto žádost za naši politickou skupinu s ohledem na